that's provisional because of... Good morning, everybody. So we are here to... Oh, sorry. Přeji vám všem dobré dopoledne. A e, pokud není námitek, považuji náš program jednání za schválený. E, nemáme e, žádné oznámení eh, a zbývá nám jenom schválení eh, zápisu zasedání z 21. Eh, října. No a teď tedy musíme hlasovat. A to bude tedy trialog o taxonomie, ale nejdříve zkušební hlasování. Closed. Končím hlasování. Tak myslím, že ten text vyšel dobře. No a teď eh, budeme hlasovat eh, opravdy o trialogu. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 85 hlasů pro 16 proti, schváleno. A 5 se zdrželo. Thank you very much. The meeting is closed.